40 eh, poslanců. Jejich obsah bude k dispozici v Seance on Direct. Dostal jsem seznam jmenování a budeme eh, je eh, publikovat v zápisu, pokud vůči zápisu námitky nebudou, budou tato jmenování považována za platné v, souvisl, v souladu s článkem